Prosím všechny kolegyně a kolegy, abyste se usadili a připravili si hlasovací karty. Vložte je, prosím, už do hlasovacího zařízení. Wir haben eine Änderung in pořadu jednání máme jednu změnu a týká se bodu 9. Tento bod budeme projednávat ještě před bodem 8 na základě jedné prozby, ale zdá se, že nikdo nemá nic proti. Budeme tedy takto postupovat a dnes máme tlumočení v těchto jazycích, kromě malčití estéštiny a estonštiny je tlumočení ve všech jazycích a druhé sdělení 4. března mezi 13. a 14. hodinou 30 minut budeme mít eh, slyšení House Live a kolegové Glenos Wilmet a Arnos Spitemite spolu pořadatelé ho uspořádají. Bude to tedy mezi 13. hodinou a 14.30 4. Eh, března a 1G2 a potom máme ještě informace o trojstranném jednání. Budeme mít zprávu od eh, Lindy McEwen. To bylo ukončeno 12. února a potom ETS Aviation 2, to je zpráva Petra Lízeho. 18. února bylo toto první trojstranné jednání a potom Ruling Schuli Gerling. 18. února se konal první trialog a ten druhý se bude konat 4. března přepracování CITES. První trialog se bude konat 5. března v době mezi 14. a 16. hodinou. Budeme pokračovat. Ukončili jsme projednávání směrnice o tabákových výrobcích. Máme k dispozici modifikovaný text, naleznete ho na domovské stránce našeho výboru, včetně vysvětlení, která se týkají změn. A příští týden je to tak, budeme na plenárním zasedání hlasovat o tomto textu. Mám tu konzolidovaný návrh, je to takový celý balík. E, ten tedy dám do oběhu s podpisy a s průvodním dopisem předsedy. Jsou k tomu nějaké námitky? Není tomu tak? Takže jsme to takto schválili, budeme takto postupovat. Já jsem vám zatajil schválení zápisu. Je to zápis z 3. a 4. listopadu 2013. Jsou k tomu prosím nějaké připomínky, námitky? Není tomu tak? Můžeme tedy pokládat zápis za schválený. A Evropské environmentální hospodářské účty ty jsou předmětem hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 39 hlasů se vyslovilo pro, takže návrh byl přijat. Dostáváme se k bodu 6. Je to otázka k ústnímu zodpovězení. Začínáme pozměňovacím návrhem a budeme hlasovat elektronicky. Zda se proto vůbec rozhodneme, zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a návrh byl přijat, tři hlasy se vyslovili proti. A potom přejdeme k návrhu usnesení. Je to návrh 13. Kdo je pro, proti, držel se, přijat. 16. Kdo je pro, proti, držel se, přijat. 17. Kdo je pro, proti, držel se, Není to jasné, ověříme to elektronicky. Sedmnáctka. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A e, byl tedy jasně přijat dále 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 31. Kdo je pro? proti? Zdržel se přijat. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A nyní můžeme hlasovat společně 1 a 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pět, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šest, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedm, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osm, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Devět, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Deset, kdo je pro, proti, zdržel se, elektronické hlasování k desítce, zahajují hlasování, všichni hlasovali, hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. jedenáct Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. dvanáct Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. Můžeme ověřit dvanáctku, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. A návrh byl přijat. A konečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, Hlasování je u konce. A návrh byl přijat velkou většinou. A nyní máme to potěšení, eh, že se budeme zabývat eh, hlasováním o 1200 pozměňovacích návrhů. Právě jsme o tom hovořili s koordinátory, o tom eh, vhodném postupu. Satuhasi. Pane eh, předsedo, já si myslím, že pozměňovací návrh 1044 Eh, by neodpadal, pokud je eh, konsolidovaný nebo kompromisní návrh 7 byl přijat. Já si myslím, že ten návrh výboru Agri, takže to nebylo zaznamenáno jako odpadající po tom kompromisním návrhu 7 při vyjednávání mezi stínovými zpravodaji. Teprve v té poslední verzi to bylo takto označeno jako odpadající pozměňovací návrh a my bychom byli rádi, aby se to opětovně zvážilo. Neboli žádám, abychom hlasovali o 1045 jako o dodatku k kompromisu 7. Eh, ich bin ein bisschen... Tak, teď jsem poněkud zmaten. nebudeme měnit hlasovací seznam krátce před hlasováním, protože to by znamenalo tuto eh, změnu, změnu ale ptám se stínových zpravodajů. Pokud si to přejete změnit, tak si myslím, že ten návrh musíme nejdříve odhlasovat. Musíme návrh kolegyně odhlasovat, takže budeme hlasovat o jejím návrhu. To bude tedy to první hlasování nejdříve se rozhodneme, o čem vlastně budeme hlasovat. Horst Schnellhardt und Julie Görling. Horst Schnellhardt a Julie Garden. Velice stručně, já bych to podpořil, protože to eh, s konsolidovaným návrhem 7 eh, není řešeno. Je to 1044, je to zachování 844 vynětí z nařízení, takže s konsolidovaným návrhem to pokryto není a proto to také nemůže spadat pod okruh konsolidovaných žádostí u čtyř pozměňovacích eh, návrhů těch dalších. Já nechci eh, nikomu nic podsouvat, ale bylo by dobré, kdybychom o nich mohli zvlášť hlasovat. Julie Gerling. Děkuji. Já bych ráda politovala za naši politickou skupinu o tomto eh, hlasovacím seznamu, který je dostatečně složitý a toto je opravdu ta poslední eh, věc. Už samo o sobě to bylo obtížné to vůbec sestavit a toto je ještě taková poslední kapka. Takže eh, já nemám námitku vůči podstatě věci, ale ohledně postupu a ráda bych se zmínila, zda můžeme hlasovat jmenovitě u konsolovaného pozměňovacího návrhu 8, prosím. Pokud to má být jmenovité hlasování, tak to musí podpořit to 18 poslanců. Měli by stát a já nevidím, že by to podpořili. Dobře, uděláme to, až se tam dostaneme. Mario Pirillo navrhoval, abychom o tom hlasovali. Je to 1044 1045 návrhů. Uvidíme, zda o nich budeme hlasovat separátně. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. Nebo ptám se ještě jednou, kdo je pro, pro pozdě, návrh Satu Hasiho, aby pozměňovací návrh 1044, 1045 neodpadl, když, který to byl konsolidovaný návrh 7. Když eh, bude přijat eh, konsolidovaný návrh 7, eh, zvedněte prosím ruku, když hlasujete pro, ale ověříme to elektronicky, bude to jednodušší. Eh, hlasujeme o návrhu Satu Hasiho. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Budeme tedy takto postupovat. Julie Görling möchte. Julie Görling by chtěla hlasovat o konsolidované osmičce jmenovitě. Pokud to e, někdo požaduje, tak se musíte přihlásit 18 kolegů. Paní Gerling, vy nepodpoříte svůj vlastní návrh, musíte vstát. Musíte povstat, pokud jste pro. E, tlumočení je opožděné. Kdo je proto, abychom hlasovali jmenovitě, musí stát 18 kolegů. Vidím, že ne. Paní Görling, máte vstát, <laughs> máte se postavit. Pokud si přejete jmenovité hlasování, o které jste zažádali, potom se musíte postavit, ale dát dohromady 18 kolegů, kteří také musí povstat, aby to podpořili. Čtyři kolegové pět kolegů, třináct jich ještě chybí, takže se o tom nebude hlasovat jmenovitě. Nemůžeme vyhovět eh, vaší žádosti. A teď eh, doufejme, můžeme přistoupit k hlasovacímu seznamu a začneme konzolidovanou jedničkou. Elektronické hlasování, zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Hlasování je u konce. 36 se vyslovilo pro, 8 proti, návrh byl přijat. Pokračujeme pozměňovacím návrhem 125. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 139. Kdo je pro? Proti? zdrželo se zamítnuto. 140 a kdy 6, kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijaty. 141, kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 4, kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato potom druhá část. Musíme hlasovat o druhé části návrhu 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, není to jasné. O druhé části 142 budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A tato část byla přijata. A když sedm, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Sto čtyřicet tři. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 144. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 145. Je to hlasování po částech. První část, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 140, eh, chcete, abychom to ověřili? Druhou část 145 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A druhá část návrhu 145 byla předmětem hlasování a byla přijata. Sto čtyřicet Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Okay. Dann 146. Hlasujeme o návrhu 146. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 147, 148 odpadají první část, ale druhá část, o té se musí hlasovat, kde je pro. Jenom druhá část, je to tak? Okay. 148. 148 a Agri 9. Kdo je pro? Proti? Držel se, ověříme to elektronicky. 148 Agri 9, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 150 a Agri 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 152. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 153, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 154, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. O tom se hlasovat nebude. Pokračujeme pětkou. Ne. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. 167, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Konzolidovaný návrh 2, pro jistotu elektronické hlasování, zahajují hlasování, všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Bylo to jasně přijato a dále 177. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 178. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Agri 11. To byly identické návrhy. 179. Pro? Proti? Držel se zamítnuto. Agri 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 180. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 181. Kdo je pro? 183. To si ověření. Zahajují hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Který je ten další? 181. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 182. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 183. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 184 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 185 a Agri 13. Kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 186 a Agri 14. Kdo je pro? Proti, zdržel se Budeme hlasovat elektronicky. 186 a Agri 14 zahají hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. A návrhy byly přijaty. Dále 187, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 188 a Agri 15, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 189 a Agri 16, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Agri 17, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Agri 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 190, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 191, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 192, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 195, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 196 a 197 společně, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 198 odpadá, takže a kdy 19, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 199 a 200, kde pro, a 201 a 202 pro, kde pro, proti, držel se zamítnuto. O těch čtyřech budeme hlasovat elektronicky, zahají hlasování. Je to 199 až po 202, jsou to lingvistické záležitosti, všichni hlasovali, hlasování je u konce. A návrhy byly zamítnuty. 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 204, 205, 206. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Není to jasné, elektronické hlasování 204 až 206. Zahý hlasování, všichni hlasovali, hlasování je u konce. Přijato 207 a Agri 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 208 Agri 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 209. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 210. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 211, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 212, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 213, kdo je pro? Proti? Zdržel se, Všichni jsou už unavení, ale my máme ještě několik stránek. Elektronické hlasování. 213. 213 elektronické hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Zamítnuto. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Přijato. Agri 22. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. 215 odpadá, ne, to bylo zamítnuto, tak ne, 215, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 216 a Agri 23 společně, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Potom máme blok vote 217, 218 a 219. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 220. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 222. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 224. Máme hlasování po částech. První část. Máme to tu špatně uvedeno. Bylo mi řečeno, nejprve musíme hlasovat o celém textu a potom o tom slůvku single. Nejprve o celém textu, kdo je pro? proti, Držel se, zamítnuto. To druhé tedy odpadá a kdy 24, kdo je pro, proti, Držel se, zamítnuto. A kdy 25, kdo je pro, proti, Držel se, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 225, kdo je pro? To odpadá. 226. O tom musíme hlasovat. 226, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 231 a Agri 27, 232 a 233, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 234, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Dále máme konzolidovaný návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 251, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 252 a Agri 31, kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 253, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 254 a 255 angblok kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Kon- ověříme to. 254 a 255. Bude to eh, elektronicky, všichni hlasovali, hlasování je u konce, zamítnuto. Konzolidovaný návrh 4, elektronické hlasování, zahajuji. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Dále, já to mám na stránce 17, 281, 293, jenom tyto návrhy. 281, 293 pro, proti, držel se, přijato. 282 a Agri 36, kdo je pro? Proti, budeme hlasovat elektronicky. 282, 36, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 283 a Agri 37. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 284. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. 285 a Agri 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále 289. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 290. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 291. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 292. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 294. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 295. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. 296, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 297, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 298, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 299, kdo je pro? Ne, ten odpadá. Pokračujeme. Ne, musíme o něm přece jenom hlasovat. První myšlenka je nejlepší. 299, kdo je pro? Proti, držel se, zamítnuto. 300, kdo je pro? Proti, držel se, zamítnuto. 301, kdo je pro? Proti? Zdrželo se, přijato. 302 odpadá, 303 také, Agri 39, kdo je pro? Proti? Zdrželo se, zamítnuto. 304, kdo je pro? Proti? Zdrželo se, zamítnuto. 300 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 306. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 300. Ověříme to. 307. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 308, kdo je pro? Proti? Držel se. Přijato 309, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A kdy 42 části, o tom se nebude hlasovat. Bude se hlasovat o druhé části. A kdy 42. část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 310, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 311, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 312, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. třináct, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Třináct. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 314. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 315. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 317. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Agri 41, první část, o té se nehlasuje, druhá část, Agri 41, druhá část, kde je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 318, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Elektronické hlasování zahajuji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 zdržel se, přijato. A potom tu máme blok 4, kdo je pro, proti, zdržel se. Ještě jednou elektronické hlasování blok 4. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Konsolidovaný návrh 5. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Dále konsolidovaný návrh 6. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 348, o tom se nemusí hlasovat. Dále je to Agri 45, budou to také ještě dvě hodiny. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Elektronické hlasování Agri 45. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl jasně zamítnut. Agri 46. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Agri 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 360, kde pro, proti, zdržel se přijato. 361 pro, proti, zdržel se přijato. 362, kde pro, proti, zdržel se přijato. 363 pro, proti, zdržel se, přijato. Třista čtyři pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 365 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 366, 367, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto. Agri 48. První část, kdo je pro, proti, Držel se zamítnuto. Druhá část pro, proti, Držel se zamítnuta. 360, 368, kdo je pro? Proti, Držel se přijato. 369, pro? proti, zdržel se zamítnuto. 370, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 371 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 372 Agri 49 po dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se zamítnuta. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuta. 373 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 375 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme to elektronicky. 375, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Třista sedmdesát šest pro, proti, držel se zamítnuto. 377 pro, proti, držel se zamítnuto. 378 pro, proti, zdrželo se, přijato. 379 pro, proti, zdrželo se, přijato. Blok vote 5, kdo je pro? Proti, zdrželo se, zamítnuto. 382, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 384 a Agri 50. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 386. Kdo je pro? Proti? Drželo se přijato. 387. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 388. Musí se o tom hlasovat? Ne, odpadá. 19 byla přijata. 20. Musíme hlasovat o 20. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 389 a Agri 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 390 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 391 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 392 pro, proti, zdržel se, přijato. 393, 394, 395 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Konzolidovaný návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A dále pokračujeme na stránce 34. Paní Horst Schnellhardt, máme hlasování. O, bylo rozhodnuto, že o návrhu 104 1044 se bude eh, hlasovat extra, to je pravda. Ale teď eh, hlasujeme o návrhu 442 na stránce 34. Pro? Čtyřista čtyřicet dva to ostatní bude následovat. Na straně 92 máme ten pozměňovací návrh, který předložil Satuhasi a získal eh, tu většinu, ale teď je to 442. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Ověříme to. Elektronicky zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Eh, návrh byl přijat. 446. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 447 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40-48 a Agri 53 Unblock. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 449. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 450. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 453. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 452 pro, proti, zdržel se, přijato. 454, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 455 a Agri 54, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 456 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 457, kdo je, a 458 jsou totožné, hlasujeme společně, pro, proti, zdržel se, přijato. 459, 460 a Agri 55 společně, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 461 pro, proti, zdržel se, přijato. 462 a Agri 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 463. Po dvou částech. První část odpadá. 464. Kdo je pro? druhá část jako doplněk, dobře, takže 463, druhá část. Kde pro? Proti? Držel se? Přijato. 464, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 465, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 466 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 467. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 468. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 469. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 470 a 471, 472. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Elektronické hlasování 470 až 472. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 473. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 474. A Agri 57. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Ověříme to. 474 a Agri 57 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Těch dalších nebudeme hlasovat. 478, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. 27. Kdo je pro? Gut, ist einmal gecheckt worden. Prověřili jsme to, budeme pokračovat pozměňovacím návrhem 480. Hlasujeme o 480 se pro, proti, drželo se zamítnuto. 481 pro, proti, drželo se zamítnuto. Tady je problém s tlumočením. S tlumočením do anglického jazyka, ale španělská kabina zřejmě také nepracuje. 81. 481, už to zase funguje. So we go in those this 481. 481. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 482. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 483 pro, proti, držel se zamítnuto. 400 385, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto. 484, kdo je pro, proti, držel se, není to jasné, 484 elektronické hlasování, všichni hlasovali, hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 486 pro, proti, zdrželo se, přijato. 487, kdo je pro, proti, zdrželo se, přijato. 488, kdo je pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 489. Kdo je pro? Proti? Držel se? Výsledek není jasný. 489 elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 490. Block číslo 6. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 492, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 493 a 494. Něco není v pořádku s hlasovacím zařízením teď. 493, 494. Kdo je pro? Proti? Drželo se přijato. 495, 496. Pro? Proti? Drželo se zamítnuto. A kdy 58? Kdo je pro? Proti? Drželo se zamítnuto. 497. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 498 a Agri 59, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Pětset a 506 en blok, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 501, kdo je pro? Proti? zdržel se, není to jasné, elektronické hlasování k 501, zahajuji hlasování, všichni hlasovali, hlasování je u konce a návrh byl přijat. tři. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 504. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 505, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 506, Ústní pozměňovací návrh EPP, o tom teď musíme hlasovat. Pane Schnellharte, můžete to říci? Ano, jedná se u článku 23 bodu 4 podle mého názoru o obecnou plnou moc pro komisi, protože je zde uvedeno, že se mohou odchylovat akty v přenesené eh, pravomoci od toho, co jsme doposud chtěli. A to je problematické, proto vás prosím, abyste to vypuštění podpořili, abyste tedy souhlasili se návrhem 507. Děkuji. Budeme tedy hlasovat. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Velkou většinou. To bylo přijato. 509, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 510, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 511 a Agri 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ústní pozněvací návrh 1 k návrhu 512. Kdo je pro? Proti? Teď se zúčastnili jenom zelení a liberálové toho hlasování, tak ještě jednou a to elektronicky. Zahajují hlasování. Ústní pozměňovací návrh 1 k návrhu 512. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 29 hlasů pro, 8 proti. A jdeme dále. 512. Hlasujeme o návrhu 514. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 515. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 516. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 517 odpadá. 518. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 519 byl stažen, takže a když odpadá, návrh 520 také odpadá, a když 62. A návrh 521. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 522. Kdo je pro? Hmm. 522. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 523, 524 a Agri 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 525. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 526. Kdo je pro? Proti? Žilo se přijato. Pětset dvacet sedm také odpadá. 528, Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 529 a Agri 65, kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Zamítnuto. 531. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tento návrh byl přijat. 530. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 532. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 533 pro, proti, zdržel se, přijato. 534, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 536, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 537 a Agri 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Blok Vote 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se 541, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 542, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 543, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 30, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato 544 a když 67 pro, proti, zdržel se, přijato 545 pro, proti, zdržel se, není to jasné, 545 elektronické hlasování, hlasujte, všichni hlasovali, hlasování je u konce, zamítnuto. 31, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 546, kdo je pro? Ne, ten odpadá. 547 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 548 pro, proti, zdržel se, přijato. A když 68, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 549. Kdo je pro? Proti? Držel se? Není to jasné. Elektronické hlasování 549. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl jasně zamítnut. 550 pro, proti, zdrželo se přijat. 551 pro, proti, zdržel se přijat. 552 pro, proti, zdržel se přijat. 553 pro, proti, zdržel se přijat. A když 69 pro, proti, zdržel se přijat. 32 odpadá 554, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Budeme hlasovat od druhé části 555 pro, proti, zdržel se, zamítnuta. 556, 557, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 558, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. když 70, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. a když 71, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. když 72, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. když 73, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 559. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Blok 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Elektronické hlasování k bloku 9. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. 560. Kdo je pro? proti, držel se, zamítnuto. 561, kdo je pro, proti, držel se, Není to jasné. Elektronické hlasování k 561. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 562 a Agri 76. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 563 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 564 a Agri 77, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 565 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 566, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 567, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Agri 78 pro, proti, držel se přijato. 568 a Agri 79, kde pro? Proti, držel se zamítnuto. 569, kde pro? Proti, držel se zamítnuto. 570. To bylo pokryto, takže Agri 81, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Ověříme to na přání Horsta Schnellharta. Zahajuji hlasování k Agri 81. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Přijato. A kdy 82, o tom se nemusí hlasovat, ale hlasujeme o druhé části návrhu 571. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 572 pro? Proti? Zdrželo se? Přijato. 573 pro? Proti? zdržel se, přijato. 574, o tom nemusíme hlasovat. 575 pro, proti, zdržel se, přijato. 576 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 577, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Není to jasné. 577, druhá část. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A výsledek je zamítnuto. Blok 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá část návrhu 579 pro, proti, Držel se zamítnuta. 580. Kdo je pro? Proti, Držel se zamítnuto. 582. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti, Držel se zamítnuta. Druhá část pro? Proti, zdržel se zamítnuta. 583 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 584 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 585 pro, proti, zdržel se přijato. 586 až 589. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Toto odpadá. 591, druhá a třetí část. Budeme hlasovat o druhé části návrhu 591. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Třetí část. E, ověříme to. 591, druhá část, elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Druhá část byla zamítnuta. Třetí část návrhu 591, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuta. 593 se nehlasuje. 33, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. A Agri 83 odpadá. 34 a Agri 84 dohromady, kde pro, proti, držel se, přijato. Tak teď hlasovat nemusíme. 595, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 596 a Agri 86, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 597, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 598, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď jsme se dostali do poloviny a máme ještě asi hodinku nebo hodinku a půl hlasování. Myslím, že budeme muset hovořit o způsobu práce, o hlasovacích seznamech a dalších věcech. 599, druhá část, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 600, první část, kdo je pro? Ne, takže druhá část návrhu 600, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 602, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 35, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato 603 a Agrid 87, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné, 603 a Agri 87, elektronické hlasování, všichni hlasovali, hlasování je u konce a výsledek je přijato. 604 kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 605. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 606. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. A blok vote 11. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 610, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 36 elektronické hlasování, ověříme to. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. 611 a Agri 88, kde pro? Proti? Držel se, není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky 611 a Agri 88. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a výsledek je zamítnuto. 612. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Block vote 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 617. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 620. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Není to jasné, elektronické hlasování k návrhu 620, zahajují hlasování, všichni hlasovali, hlasování je u konce, zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 619, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme to. 619 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A výsledek je přijato. 621. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Blok 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Blok 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 627. Kdo je pro? Proti? šestset dvacet osm kdo je pro proti zdržel se přijato šestset dvacet devět kdo je pro proti zdržel se, zamítnuto. Block vote 15, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 634, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 635, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 636, pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 637, pro? proti, zdržel se zamítnuto. 638, tři části. Hlasujeme o druhé části, kde pro, proti, zdržel se přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 639 se nehlasuje, 641. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 642 a Agri 96. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme to. 642 a Agri 96. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování u konce. A přijato. 643 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 644 pro, proti, zdržel se, přijato. 645 a Agri 97 pro, proti, zamítnuto. 646 Agri 98 pro, proti, zamítnuto. 647 pro, proti, zdržel se, přijato. 648 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 649 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 650 pro, proti, zdržel se, přijato. 651 a 99 pro, proti, zdržel se, přijato. A 100, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné, elektronické hlasování a 100, hlasujte prosím, všichni hlasovali, hlasování u konce a přijato. Blokovou 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 654. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 657. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 658. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A když 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 659 a 660 nejsou identické návrhy, musíme o nich hlasovat jednotlivě. Teď 659, kde pro, proti, držel se, není to jasné. Ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali 659. Hlasování je u konce. Zamítnuto 660 a 661. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. 660 a 661 elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování u konce. Přijato. 662 pro, proti, držel se zamítnuto. Ověříme to elektronicky, hlasujte prosím 662, všichni hlasovali, hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 663 a 664. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 665. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 666. Pro? Proti? Držel se zamítnuto. 667, to se bude eh, hlasovat odděleně, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 668 a 669 společně, kdo je pro, proti, držel se, není to jasné, elektronické hlasování, hlasujte prosím, všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. 670 a Agristo 2, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 671, je pro? 671, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 672 a 673. Kde pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Ověříme to 672 a 673. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a je to zamítnuto. 674, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 675, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 676, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 677 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 677 Přejete si ověření? Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A zamítnuto. 678. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 679. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 680. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. 681 pro, proti, zdržel se přijato. 682 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 683 kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 684 a Agri 3, Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 685 a Agri 4, Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 686 a Agri 5, Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Blockvote 17, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Blockvote 18, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 693, 694 a 695, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Ověříme to. Jsou to návrhy 693 až 695. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. Šestset devadesát šest. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Dále pokračujeme konsolidovaným návrhem 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sedmset čtrnáct. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. Teď hlasujeme, u mě je to na stránce 61. Pozměňovací návrh 714. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Elektronické hlasování 714. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce.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 Já to mám na stránce 64, pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Agri 112. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Agri 113. Kdo je pro? Proti? Držel se? Není to jasné. Agri 113, elektronické ověření. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Teď přeskočíme a dostaneme se na stránku 72. Pozměňovací návrh 805, 806, 807 a 808. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Když máme 102 stránek, tak se může stát, že se člověk ztratí. Dalším návrhem bude Agri 119, to je další návrh, o kterém máme hlasovat. Agri 119. U mě je to na stránce 76, je to Agri 119. Agri 119, našli jste to všichni, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Agri 120. Ne, to odpadá, takže 851, kdo je pro? Proti? Držel se, není to jasné, ověříme to. Zahajuji hlasování 851. Dobře. Hlasovací zařízení. Takže hlasování je teď u konce. 19 pro, 20 proti, takže zamítnuto. A my se tady vystřídáme. <laughs> Yes. I guess we can do the rest in a block vote. A nyní. Amblok, jestli teda souhlasíte, tak bychom to všechno vzali hopem. Osmset padesát jedna. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dobře, ověříme to. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. No, úžasný. Se mi to povedlo za první hlasování. 852. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 853. Pro. Proti. Přijato. 854 a akry 121. Hlasujeme společně, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 855 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. A když 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. A když 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 856 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 857 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Zahajuji hlasování. 857. Končím hlasování. Přijato. 857. Omlouvám se, to už bylo pozdě. Vždycky máme dost času. 858 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 859 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 860 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to, dobře. Končím hlasování. Přijato. 862 plus a 124. Identické návrhy. Kdo je pro?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 plus a 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, i zdrželi se, přijato. 866 pro, proti, zdrželi se, přijato. 867 plus Akry 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 800 68 plus agry 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 869 plus 870 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. 869 a 870. Končím hlasování. Přijato. 871. 872 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Závěr hlasování 871 a 872. Končím hlasování. Přijato. 45 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 873 pro. Proti. Zdrželi se. Hmm, nebylo to jasné. Uvěříme to. 873. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Následující dva bloky jsou schváleny, to znamená 880 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 881 plus Agri 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 882 a 883. Pan Blok, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 884 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 885 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 886 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 887 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 888 pro, proti, zdrželi se, přijato. 889 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 890 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 891 pro, proti, zdrželi se, přijato. 892 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 893 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47, 48, blok, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 894 pro, proti, zdrželi se, přijato 895 <laughs> pro, proti, zdrželi se, přijato 896 pro, proti, zdrželi se, přijato 897 a 898 pro, proti, zdrželi se, přijato. 899 pro, proti, zdrželi se, přijato. 900 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 901 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Unblock. Hlasování 23, je to 902, 903, 904, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 905 pro, proti, Zdrželi se. přejato. 50 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 906 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. 906. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to přijato. 907 pro, proti, zdrželi se, přijato. 908 a Agri 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 909 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 910 pro, proti, zdrželi se, Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 911 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 911 byla přijatá. 912 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 913 a Agri 130 pro, proti, zdrželi se přijato 914 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme to. Dobře, 914. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Devětset patnáct. Devětset patnáct a devětset šestnáct společně. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 917 pro. Chcete to ověřit? 916? Dobře, ověříme to. Čili 915 a 916. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování.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 Zamítnuto. Dobře, ověříme to. 920, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 921. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 922 a 923. Kdo je pro? kdo je proti, zdrželi se. Ověříme to. 922, 923, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 924 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Unblock 925 až po 948. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 926 a Agri 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 929 a Agri 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 930 a Agri 133, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 933 pro, proti, zdrželi se, přijato. 935, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Zahajuji hlasování u druhé části 935. -ky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní 938 a Agri 134 pro, proti SAD. Jestli chcete, můžeme hlasovat elektronicky, pokud už víte, jak budete hlasovat. Zahajuji hlasování. 934 a 134 agry. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato. A nyní unblock. 939 a agristo 35, dále je to 943 a agristo 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme, je to blok hlasování číslo 25. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 940 pro, proti, zdrželi se, přijato. 941 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 942. Uvěříme 941. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Myslím, že hlasovali všichni. 942, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 944 a Agri 137 pro? Proti, zdrželi se. Uvěříme to. Uvěříme. 942 a Agri 137 zahájí hlasování. Končím hlasování. Jasně to bylo zamítnuto. 947 pro, proti, zdrželi se, přijato. 949 pro, proti, zdrželi se, přijato. 950 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. 950. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 951 pro, proti, zdrželi se přijato. 952 pro, proti, zdrželi se přijato. 953 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 954 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 955 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 956 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 957 a Agri 138 pro, proti, zdrželi se, přijato 958 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. 958. Zahajuji hlasování. Promiňte, říká pan předseda, 950, ne, takže jsem měl pravdu, opravdu je to 958. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. A Agri 139 tím pádem vypadlo a je to 959. Další návrh pro, proti, zdrželi se zamítnuto 960 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 961 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 962, 963 identické návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 962, 963, zahajují hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 964 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 965 a 966 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 967 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 968, 969, 970, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 971. Chcete ověřit 968, 69 a 70? Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 971, 72, 73, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 974 pro, proti, zdrželi se, přijato. 975 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A blok hlasování 26, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Je to 26. Hlasování unblock. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 983 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále to hlasování Amblok 27, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 981 pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, takže to ověříme ještě jednou. Končím hlasování. Přijato. 990 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 991, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Ověříme druhou část 991. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 993. Druhá část pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 995, 996, je to blokové hlasování 28, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 997, druhá část, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Ověříme to. Druhá část 997. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Třetí část 997. Pro, proti, zdrželi se Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. Je to teda třetí část návrhu 997. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Stejnou většinou. 999 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tisíc, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Tisíc jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Blokové hlasování 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1004 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1005. To je kompatibilní návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Zkontrolujeme 1009 a 1011. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuty. 1008 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 1010 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 1000 Zkontrolujeme 1010. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnout. 1012 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 1013 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 1014 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1015 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1016 a 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 1018 a GRI 143, kdo pro, kdo je proti, zdrželi se, přijat. 1019 pro, proti, zdrželi se přijat. 1020, 1025 a 145, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijaty. 1021 pro, proti, zdrželi se přijat. 1022 pro, proti, zdrželi se přijat. 1023 pro, proti, zdrželi se přijat. 1024 Zkontrolujeme 1023 elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnut. 1024 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1026 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1027 a 1028, kde pro, proti, zdrželi se přijaty 1029 pro, proti, zdrželi se přijat 1030 pro, proti, zdrželi se přijat 1031 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme to. Pane Šnoharte, vy si to přejete. Já se to zeptám. 1032 pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část, 1034 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 1033, druhá a třetí část. Nejdříve druhá část 1033 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Zkontrolujeme druhou část 1033, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuta. Hlasujeme o třetí části 1033 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 1000 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Tisíc čtyřicet pro. Proti zdrželi se přijat. Tisíc čtyřicet jedna pro. Proti zdrželi se zamítnout. Tisíc čtyřicet dva pro proti, zdrželi se přijat. 52 pro, proti, zdrželi se přijat. 1043 a Agri 149 je pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Zkontrolujeme elektronicky 1043 a 149 od Agri. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuty. 1044 pro, proti, zdrželi se, přijat. Musíme hlasovat o 1045. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 53 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 54 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1047, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat. Aby by hlasovalo jinak, takže 1047 zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijat. 1046 a Agri 150. Nebo odpadají. 1048 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 1049 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 1050. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 1051 pro Proti. Zdrželi se. Přijat. 1052 bude pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 1053. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 1054 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 1055 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 1056. A 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 1058, 59 a 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Dobře, zkontrolujeme elektronicky 1058, 59 a 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. 56. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 1061 pro. Proti zdrželi se přijat. 1062, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 1063, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 1064, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 1065, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 58 pro. Proti. Zdrželi se přijat. A jsou tu přílohy 1066. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout 1000. Zkontrolujeme 1066. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Děkuji za e děkuji EPP za to osvěžení. 1067, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Dál se nehlasuje. 68. To je konec stránky 95 na mém hlasovacím seznamu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Sedmdesát. Kdo je pro? 69 odpadá. Ano, 70. Takže 70, kdo je pro? Podle sekretariátu druhá část odpadá také. Postoupíme tedy k pozměňovacímu návrhu 70. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijat. 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 71. Jenom třetí část. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale raději zkontrolujeme třetí část pozměňovací návrhu 71. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. 72. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 73. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme 77, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 78. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Agri 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 83, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. We check 80. Zkontrolujeme 83, zahajuji hlasování. Everybody voted. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Osmdesát pět pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Zkontrolujeme 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 88 a Agri 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuty. 89 pro, proti, zdrželi se, přijat. Devadesát šest, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 95, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme 95. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. We vote on amendment 97. 97. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. 99 a kde 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 99 a Agri 3 zahajují hlasování. Check is closed. Končím hlasování. Zamítnuty. 100. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. První část 101. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. Třetí část 101. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. 105. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 106. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 107. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. První část 109. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. 110. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 111. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 112. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnut. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Máme před sebou závěrečné hlasování. A to je elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A bylo to přijato 29 proti 6, jeden se zdržel. Ještě máme závěrečné hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A také bylo přijato 25 proti 5. Blahopřeji panu zpravodaji. Okay, we Hlasování nám trvalo velice dlouho, proto vás si požádat, eh, pokud si přejete odejít a nezajímají vás body 9, a to je eh, úroveň hluku u motorových vozidel, aby se tedy opustili zasedací sál v tichosti a rychle. Student Stevenson promluví za pana Ouského a já mu hned předám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pan eh, Ouský se omlouvá. Připravil prohlášení a požádal mě, zda bych jej mohl přečíst. Tento návrh, který máme na stole, byl dohodnut mezi institucemi v listopadu 2013 na základě přijetí textu v prvním čtení v únoru 2013 a mandátu k, k vyjednávání v druhém čtení. Z, ze září loňského roku Třeba, že vyjednávání už bylo připraveno tedy ke schválení k v říjnu v roce 2013. 45 hlasů bylo pro a pár proti bylo zapotřebí předtím, než přistoupíme k druhému čtení a plenárnímu zasedání, abychom se na to podívali a podívali se na pozměňovací návrhy. Plně respektujeme celý eh, tento složitý postup a také právo každého poslance k překládání pozměňovacích návrhů Eh, ohledně těchto politik jako zpravodaj bych chtěl požádat, abychom tak ovšem nečinili a abychom přijali výsledky vyjednávání tak, jak nám byly předloženy. Eh, za prvé eh, důvodem je, že kterákoliv změna by nás exponovala, nebo budoucí parlament by exponovala, vystavila riziku dlouhého vyjednávání u nařízení, které je zapotřebí co nejdříve eh, změnit, potřebuje plnit globální standardy a současné eh, principy. Za druhé, eh, jako oponenta máme nezvykle sjednocenou radu a komise se většinou postaví do stejné linie s radou, takže máme spíše špatné vyhlídky na změnu, eh, kterou bychom si přáli. Za třetí, a to je nejdůležitější, tento dohodnutý eh, text eh, prostě stojí za podporu třeba, že jsme byli více ambiciózní jako Evropský parlament. Ku příkladu, bylo dohodnuto, že komise provede studii o dopadu u etiketovacích povinností a hlukových, hlukového znečištění. A výrobci eh, musí také poskytovat informace eh, v, mm, při prodeji eh, automobilů ohledně zvuku, zvukových linií je zapotřebí, abychom se zabývali klasifikací silnic a dalších technologických prvků na základě indikací členských států. A toto všechno je velice důležité pro Evropský parlament. Akustický varovný systém vozidla u hybridních a elektrických vozidel bude povinný u nových typů vozidel do tří let od dne použitelnosti tohoto nařízení a do pěti let bude platit pro všechna elektrická hybridní elektrická vozidla. A díky Evropskému parlamentu tyto systémy e, budou e, zapnuty, jakmile se zapne motor. A to nejdůležitější je, že limity byly stanoveny v rámci tedy těch 68 decibelů, eh, což je u běžných nejvíce užívaných eh, osobních vozidel. Je to technicky dosažitelné, ekonomicky schůdné řešení. Vím, že někteří z vás to nepovažují za dostatečně ambiciozní, ale chtěla bych upozornit na eh, studii nezávislého holandského institutu, který upozorňuje na to, že přijaté úrovně hluku, hlučnosti ve srovnání se stávající situací u všech eh, pěti eh, druhů vozidel jsou ještě nižší, než kolik se doporučuje v prohlášení parlamentu z února které je jen o 1,9 decibelu nižší. Já si myslím, že závěrečná dohoda by měla být eh, sudná pro všechny a právě z tohoto důvodu především eh, bych vás chtěl požádat o podporu výsledku našeho vyjednávání. Děkuji vám, pane Stevensne. Dochází nám čas. Chtěl bych tedy navrhnout že poskytneme eh, minutu stínovým zpravodajům. Pan Tatarela, Kramer a paní Markýz. Prosím, pane Tatar. I méně, pane předsedo. O tomto tématu hovoříme už tři roky. Já si myslím, že ten materiál již nazrál pro definici Jde o to, abychom se nezabývali obsahem, rozhodnul, ale rozhodli se, zda chceme, aby tento materiál prošel, anebo jej odložíme. My si přejeme, aby prošel, protože žádáme všechny eh, kolegy, aby se zdrželi dalších pozměňovacích návrhů. Děkuji. Paní Markýs. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je výsledek, který nás neuspokojuje, protože hlučnost není eh, podcenitelný problém, má velký dopad na zdraví, zejména u lidí, kteří žijí v takto znevýhodněných oblastech blízko silnic eh, se silným provozem a jedná se o rodiny s nízkým příjmem Eh, ta, toto nařízení, která se má týkat hlučnosti motorových vozidel, má také sloužit sociálním hodnotám, nejen kom, mm, kompetitivitě automobilového průmyslu a právě to se neodehrálo v této dohodě. My bychom měli být mnohem ambicioznější komise také a měli jsme brát v úvahu eh, to, co bylo navrženo, protože to bylo ambicioznější než ta dohoda. Nicméně přijmeme, přijmeme ten finální eh, text eh, dohody. My jsme navrhovali ambicioznější přístup k limitním hodnotám hlučnosti. Myslíme, že načasování mohlo být lepší, a že eh, hlukové limity mohly být ambicioznější. Stejně jako odkaz, musíme říct, že by to stalo 20 decibelů, takže, takže 60 až 80 by to, by to stálo víc. Eh, potom je tu k systému AVAS eh, u elektrických a hybridních eh, vozidel, které budou mít v budoucnosti. To si myslím, že je dobrý kompromis. Třeba, že to načasování mohlo být striktnější a etiketování, to si myslím, že je také dobrá věc protože do dvou let komise musí přednést hodnocení dopadu. Myslím, že mohu poděkovat kolegům za spolupráci a přála bych si, abychom do budoucnosti byli eh, myslnější. Kramer? Budu velice stručný, mohu se vlastně eh, připojit jenom k tomu, co eh, bylo ve zprávě. Zpravodaj to, co řekl pan Tatarela, nebylo to vůbec snadné, protože jsme čelili konec konců špatnému, pokaženému návrhu komise, který eh, neodpovídal těm požadavkům a bylo třeba vytvořit nové právní ustanovení a i tu přílohu paní Merky si přeje, aby v tom bylo obsaženo mnohem více, ale je třeba eh, dodržovat dobrou měsíci eh, toho, čeho lze dosáhnout a i komise si přeje, abychom dosáhli signifikantní úrovně snížení a my ten balíček, který byl projednán, proto podpoříme. Thank you very much, Mr. Kram. Děkuji, pane Kramere. Lhuta pro pozdějující návrhy je 25. února v poledne. Budeme hlasovat 19. 20. března a na první plenární zasedání v Dubnu budeme hlasovat eh, jako celý parlament. Takže to je tento bod na pořadu jednání a nyní bod číslo 8, eh, což je návrh rozhodnutí Rady eh, Hongkongská mezinárodní úmluva, byl odložen na příště. A příští zasedání se bude konat 6. března. Také 10. března ve Štrasburku v 7 hodin a 19. března. Tímto končím naše zasedání a děkuji vám za pozornost.